Bene, possiamo dare inizio alla riunione della conferenza. zahájit eh, konferenci předsedů, která je otevřena všem poslancům. Chtěl bych přivítat eh, pana Hermana van Rompuy, předsedy Evropské rady. A také vítám místo předsedu Evropské komise pana Ševčoviče a bez dalšího předám slovo panu předsedovi Van Rompojovi, který nás seznámí se závěry Evropské rady, která se konala 24. a 25. října. Děkuji. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, na pořadu jednání této Evropské rady byla celá řada bodů, některé už byly dlouho naplánované předem, jiné představovaly reakci na události z poslední doby. na které Evropská rada narazila před 14 týdny. Především naše setkání opět ukázalo, že existenciální krize eura už je za námi a že nyní můžeme věnovat veškerou svou energii širším ekonomickým výzvám, kterými jsou konzolidace a krátkodobá obnova a posílení našich politik a nástrojů pro budoucnost. Konzolidace obnovy především znamená, že se musíme i nadále věnovat opatřením, na něž jsme se dohodli v letošním roce. Musíme se zaměřit na financování ekonomiky, na boj s nezaměstnaností mládeže, posílení strukturálního ekonomického růstu, prohloubení jednotného trhu a boji proti roztříštěnosti. Naše agenda konkurenceschopnosti trvá i nadále. Zvlášť zásadní je trvalé odhodlání bojovat s nezaměstnaností mládeže. Hlavy vlád a států chtějí zajistit, že iniciativa pro zaměstnanost mládeže, která představuje důležitý prvek našeho víceletého finančního rámce, bude plně v provozu od ledna. Už v loňském roce prostředky Evropské unie pomohly 800 tisícům mladých lidí vstoupit na trh práce. Od příštího roku prostřednictvím národních záruk pro mládež se z toho chystáme udělat ještě víc. Nemáme však ještě všechno za sebou a já očekávám, že se všichni budeme muset opravdu hodně snažit. Všichni musíme denodenně pracovat na tom, abychom měli do začátku příštího roku nebo do konce roku tohoto připravené první programy a víceletý finanční rámec jako podporné financování. Spousta práce se musí odvést v členských státech a já doufám, že také tento měsíc konference o zaměstnanosti mládeže v Paříži tomuto úsilí napomůže. Dalším prvkem, který navazoval na rozhodnutí z Černa, byla pomoc pro malé a střední podniky. Musíme značně posílit podporu z Evropského strukturálního fondu a investičního fondu, abychom poskytli finanční nástroje pro malé a střední podniky. Musíme toto úsilí alespoň zdvojnásobit v těch zemích, kde tyto půjčky a záruky pro malé a střední podniky potřebujeme nejvíc. Tyto peníze musíme poskytnout rychle, aby každé investované euro znamenalo 5 až 6 eur nových půjček pro malé a střední podniky. Omezení papírování a zjednodušení práva Evropské unie by také mělo pomáhat malým a středním podnikům. Komise si již stanovila kroky, které potřebujeme, abychom odlehčili regulační rámec Evropské unie, aby byl vhodný pro svůj účel. Patří to pro, pod program REFIT a my se všichni shodneme na tom, že je důležité v tomto programu pokračovat a každý rok se jim řídit aniž bychom tomu obětovali zásadní ochranu pro spotřebitele, pracovníky nebo životní prostředí. Posílení našich nástrojů do budoucna také znamená dokončení a přijetí ještě v tomto legislativním období základních prvků pro naši bankovní unii. V neposlední řadě jde o jednotný mechanismus řešení, pro který bude naprosto zásadní také příspěvek a schválení parlamentu. Nemůžeme si dovolit další spoždění. Evropská rada potvrdila že chce pokračovat v souladu s odsouhlaseným časovým plánem. Je to otázka důvěryhodnosti. Jednotný mechanismus dohledu, který byl přijat minulý měsíc, bude za, za rok součástí našeho legislativního rámce. Slyšeli jsme od prezidenta Draghiho, že Evropská centrální banka bude dohlížet nad hodnocení bilancí. Je to velice důležitá věc. Plány vlád mm, musí být předloženy včas, musí být koordinované a musí zahrnovat odpovídající opatření. Je to také otázka důvěryhodnosti. Na zasedání členové Evropské rady podpořili toto úsilí a je zásadní, abychom takto pomohli našim bankám v tom, aby měli stabilní základ a pomáhali financovat naši ekonomiku a ekonomickou obnovu. Vedle bankovní unie musíme také zachovat hybnou sílu, kterou se nám podařilo vytvořit v souvislosti s cestovní mapou pro prohloubenou ekonomickou a měnovou unii, jak to stanovila zpráva našich čtyř předsedů. Tentokrát jsme se zabývali především tím, jak posílit koordinaci ekonomické politiky a mluvili jsme o sociálním rozměru měnové unie s přihlédnutím k zaměstnanosti a dalším sociálním politikám. Tato práce bude pokračovat v prosinci. Bude přijato rozhodnutí o hlavních prvcích smluvních ujednání a souvisejících mechanismech solidarity. Toto zasedání Evropské rady také věnovalo zvlášť velkou pozornost posílení strukturálního ekonomického růstu – v souladu s naší eh, agendou pro konkurenceschopnost. Pojednání o energetice v květnu a ještě předtím, než v prosinci a v únoru bude projednána průmyslová politika, proběhla diskuze o zásadním tématu pro ekonomickou budoucnost Evropy, což je digitální ekonomika a inovace. Pokud to myslíme vážně s jednotným trhem, musí se stát trhem digitálním. Naše infrastruktura je pořád ještě roztříštěná a zastaralá a podniky nemohou najít odborníky na informatiku, které potřebují. Abychom tuto tendenci zvrátili, zavázali jsme se udělat něco ve třech oblastech. Za prvé budeme investovat do digitální ekonomiky, konkrétně do inovativní infrastruktury. Za druhé podpoříme Jednotný digitální trh, který bude přívětivý pro spotřebitele a pro podniky, musí vzniknout do roku 2015 a musíme mimo jiné urychlit práci na legislativních návrzích, na kterých se nyní pracuje, jako je třeba elektronická identifikace, elektronické fakturace a platební služby, aby všechno mohlo být přijato před koncem tohoto legislativního období. Musíme také vylepšit naše dovednosti v digitální oblasti. Čísla všichni známe. Do roku 2015 bude třeba zaplnit 900 tisíc digitálních pracovních míst. A nejde jenom o to, abychom zajistili, že lidé budou mít dovednosti potřebné pro budoucnost, jde také o sociální začlenění. Dohodli jsme se na tom, že víc strukturálních fondů bychom měli věnovat právě digitální průpravě a rekvalifikaci. S touto digitální agendou se souvisí také inovace. Mluvili jsme o tom, že je třeba navázat na strategický přístup, který jsme schválili v roce 2011. Celkově tedy toto zasedání Evropské rady zdůraznilo význam celé řady opatření, která by Evropské unii měla umožnit obnovit vedoucí pozici v digitální inovaci, kterou jsme měli před 20 lety a o kterou jsme přišli. Stejně jako v oblasti energetiky a financí, Náš jednotný trh je roztříštěný i v oblasti digitální ekonomiky a telekomunikací. A ve všech těchto oblastech máme obrovský nevyužitý potenciál pro růst a vytváření pracovních míst. Pane předsedo, vážení poslanci, Evropská rada se také zabývala nedávnými tragickými nebo znepokojivými událostmi. Celou Evropu šokovaly události na pobřeží Lampedusy. Hlavy vlád a států se všichni shodli na tom, že je potřeba rozhodně zasáhnout, abychom se takovýmto tragédiím vyhnuli do budoucna. Naše kroky se budou řídit třemi principy, třemi hodnotami. Je to prevence, ochrana a solidarita. Chceme i nadále řešit příčiny nelegálního přistěhovalectví. Chceme pracovat se zeměmi původu a s transitními zeměmi. Patří k tomu také podpora Evropské unie pro rozvoj a širší politický dialog s třetími zeměmi. Chceme posílit boj proti obchodování a pašování na našem území i v zemích původu a v transitních zemích. Pokud je o ochranu životů, žádali jsme o urychlenou implementaci nového systému dozoru nad hranicemi Evropské unie Eurosur. Pomůže to zjistit přítomnost plavidel a pomůže to chránit a zachraňovat lidské životy. Žádali jsme také posílení postupu naší společné pohraniční agentury Frontex ve Středomoří a na jihovýchodním pobřeží nebo hranicích Evropské unie. Kromě toho se všichni shodneme na tom, že je třeba naléhavě posoudit, co můžeme udělat z krátkodobého hlediska. A proto jsme také požádali, aby nově zřízená pracovní skupina pro Středomoří, kterou vede Evropská unie, členské státy a naše diplomatické služby agentury, aby tato agentura velice rychle předložila konkrétní krátkodobé operační plány, abychom lépe a účinněji využili evropské politiky a nástroje. Migrační toky jsou komplexním jevem. Proto potřebujeme také uvažovat o těchto politikách z dlouhodobého hlediska v průběhu naší širší strategické debaty o očekávané legislativní a operační práce v oblasti svobody, bezpečnosti a spravedlnosti na Evropské radě v červnu 2014. Dámy a pánové, jak se také hodně bylo v médiích, Diskutovali jsme o nedávném vývoji v souvislosti se spravodajskými záležitostmi. Evropští občané mají velké obavy a to se také odráželo v našich diskuzích v Evropské radě. Tyto obavy jsou plně pochopitelné. Taková partnerství jako to, které je mezi Evropou a Spojenými státy, musí vycházet z respektu a důvěry. A to i ve vztahu k práci a spolupráci tajných služeb. Nedostatek důvěry by mohl podkopat nezbytnou spolupráci v oblasti shromažďování zpravodajských informací. A všichni víme, že tato oblast je zásadním prvkem v boji proti terorismu. Ve společném prohlášení hlavy státu a vlád vzali na vědomí záměr Francie a Německa zahájit bilaterální jednání s USA s cílem zjistit do konce roku, jestli je možné dospět k společnému postoji o vzájemných vztazích v oblasti shromažďování zpravodajských informací a vyjasnit si, jak to dělá vláda Spojených států. Ostatní země Evropské unie se také k této iniciativě mohou připojit. V současné době probíhají diskuse se Spojenými státy, aby se zajistilo, že navážeme i na tuto iniciativu. Samozřejmě není to iniciativa jediná. Po obvinění eh, ve věci Prezm v červenci pracovní skupina o ochraně údajů a o dohledu společná pracovní skupina EU a USA, má podat zprávu do konce roku. Hlavy eh, státu a vlád odkázali na činnost této skupiny a žádali o urychlený a konstruktivní pokrok. A já věřím, že toto prohlášení vyslalo silný signál přes Atlantik. Je jasné, že tuto věc bereme vážně a očekáváme, že Spojené státy v nadcházejících dnech a týdnech budou této záležitosti věnovat náležitou pozornost. Vážení poslanci, Připravili jsme také náš summit ve Vilniusu, který proběhne za tři týdny a kterého se zúčastní naš, našich šest východních partnerů. Je to historický krok, je zvlášť důležitý, zvlášť ve vztahu k Ukrajině, za předpokladu, že nastane hmatatelný pokrok a že budou splněny podmínky, které loni v prosinci stanovila Rada pro zahraniční záležitosti. Ukrajinské vedení ví, co je potřeba udělat. Asociační dohoda bude testem pro východní partnerství jako takové a jsme připraveni zahájit jednání o podobných dohodách s Moldavskem a s Gruzií a tyto dohody by pak bylo možné podepsat příští rok na podzim. Vážení poslanci, celkově byl program zasedání Evropské rady nabitý, řešili jsme celou řadu klíčových otázek a snažili jsme se naplnit svou úlohu podle smlouvy, a totiž abychom určili strategický směr pro práci Unie. Děkuji vám. Grazie, prezident. Děkuji, pane předsedo Van Rompuy, a nyní dám slovo panu místo předsedovi Ševčovičovi. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, bohužel předseda Barozo zde dnes není. Má dávný závazek v zahraničí a já bych vás chtěl seznámit s polem komise na poslední jednání Evropské rady jak předseda Van Rompuy již zopakoval, tato Evropská rada se dotkla celé řady témat od digitální ekonomiky, inovací, ekonomické situace, prohloubení iniciativy v oblasti práce pro mládeže, chytrá regulace, východní partnerství a také aktivity zpravodajské USA v Evropě. Chtěl bych poděkovat předsedovi Evropského parlamentu předsedovi Šulcovi za velmi kvalitní vystoupení a konstruktivní přístup při zahájení Evropské rady a my souhlasíme s voláním po vytvoření priorit, aby mezi jednotlivými tématy před přestávkou v práci parlamentu a dojde k dokončení jednání o MFF, doprovázející odborová, oborová problematika a rozpočet 2014. Evropská rada měla velmi živou diskusi o digitální programu a my za, Evropa zatím nevyužívá veškeré možnosti digitální ekonomiky, zejména z důvodu roztříštěnosti trhu. Abychom mohli konkurovat celosvětové členské státy, musí podniknout kroky na národní i evropské úrovni, abychom vytvořili příslušný rámec a je třeba také podpořit soukromé i veřejné investice do inovací a do IKT. Tudíž do, dokončení jednotného digitálního trhu do roku 2015 je zásadní prioritou a věříme, že bude možné dosáhnout rychlého pokroku, abychom schválili balíček Telekom i balíček o ochraně osobních údajů před volbami do Evropského parlamentu. Představa rozhod také naléhal na členské státy, aby urychlili práci, pokud jde o iniciativy o, pro zaměstnanost mladých. Je důležité, aby tyto plány byly včas konkretizovány do konce roku, abychom mohli postoupit ku předu s jejich realizací. A to bude také důležité, abychom zajistili, že těch 6 miliard euro, které jsou na iniciativu zaměstnanosti mládeže, budou řádně čerpány. Je třeba pomoci členství. také vyzval členské podporovaly malé a střední ekonomiky Zpráva o růstu bude také projednána s Evropským parlamentem v následujícím období. Vítáme podporu pro nárůst závazků a přivlastnění si ekonomických politik které plynou z procesu evropského semestru. A v tomto ohledu předseda Barroso zdůraznil, že další kroky pro posílení eh, ekonomické politiky by měly být zakořeněny, podobně jako semestr v komunitární politice. Také jsme se zabývali bankovní unii při večeři. S jsme zaznamenali obecný přístup k jednotnému mechanismu řešení krizových situací do konce roku. Jak víte, to je klíčová otázka také pro Evropský parlament a jsme si plně vědomi, že vyjednání podrobností nebude jednoduché, ale musíme využít tento impuls. Předseda Barozo vyzval k práci na mechanismu, na dokončení mechanismu SRM do konce roku 2014 do voleb Evropského parlamentu a související legislativa by měla být dokončena do konce tohoto roku. Prezident ECB seznámil s globálním hodnocením rozvah bank a to má také, bude mít vliv na bankovní systém Evropské unie. Došlo k hluboké diskusi o návrzích komise, abychom posilili sociální dimenzi EMU. A má být zaveden soubor výsledků v oblasti sociálně-ekonomické. A tyto indikátory by měly posílit práci v této oblasti. A také se ukázalo z diskuse, že existují různé důrazy a různé páky pro na úrovni členských států v této oblasti. S radostí jsme zaznamenali, že návrh komise týkající se programu REFIT byl přivítán. A tyto zásady by měly být základem naší budoucí práce, pokud je o hodnocení a revizi stávajících pravidel spolu s koncipováním nových návrhů. A samozřejmě to musí být společná snaha. A tady chci poděkovat předsedovi Šulcovi za jeho přispění. Refit je dobrý program pro jednoduchý, rozumnější přístup eh, k regulaci. A bylo to jasně naznačeno, že REFIT je programem, který má snížit administrativní zátěž v naší ekonomice a na naše občany, ale nemá spochybňovat sdílené politické cíle v oblasti životního prostředí, ochrany spotřebitelů a dalších. Chceme efektivnější regulaci, která bude chránit zdraví, životní prostředí i bezpečnost při práci a na pozadí nedávné tragédie v Lampeduze Evropská rada také projednala migrační toky. A je zřejmé, že musíme najít způsob, jak sladit humanitární reakci s bezpečnostními potřebami. Komise vyzvala důrazné odpovědi EU v řadě oblastí, zejména proto, abychom posílili záchranné operace. Je potřeba pomoci frontovým státům, které jsou stále více vystaveny a je třeba zajistit lepší spolupráci se zeměmi původu a zeměmi tranzitu, abychom zvládali migrační toky, abychom bojovali s organizovaným zločinem a s obchodováním s lidmi. A vytvoření pracovní skupiny bylo přivítáno a čelí velkému očekávání v následujícím týdnu a Evropská komise se k tomu vrátí v prosinci. Předseda Van Rompuy se již zmínil o nadcházejícím samitu východního partnerství ve Vilniusu. Také to považujeme za historickou možnost zlepšit vztahy v našem východním sousedství. Za předpokladu, že Ukrajina a další země splní podmínky, které jsme stanovili. Jsme optimisty, že asociační dohoda, včetně hlubší dohody o volném obchodu s Ukrajinou, bude schválena a dohoda s Moldovskem a Gruzí budou parafovány. A Zjistili jste, že hlavy státu předové vlád také eh, schválili prohlášení o spravodajské situaci ve vztazích mezi EU a Spojenými státy. Jak už jsem řekl, program Evropské rady byl velmi bohatý, ale jsem přesvědčen, že ve většině klíčových otázek bylo dosaženo pokroku a bylo to velmi pozitivní pro další práci, která naváže tedy v prosinci na dalším zasedání Evropské rady. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Ševčoviči. A nyní zahájíme rozpravu. Paní Wortmanko, na začátek. Uh, uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. pane předsedo Van Rompuy. Poslední Evropská rada stanovila řadu úkolů, se kterými souhlasí skupina ELS a které mají zásadní význam pro to, abychom obnovili důvěru a posílili naši ekonomiku, malé a střední podniky a zajistili pracovní místa pro naše občany. Vysoká nezaměstnanost je nepřijatelná. Jsou nutné strukturální změny, abychom opět zahájili růst a získali konkurenceschopnost. A proto vítáme známky naděje v naší ekonomice. Současně jsme si však velice dobře vědomi toho, že i nadále se tomu musíme věnovat, abychom zajistili skutečné výsledky a nejde jenom o ta čísla, jde o pracovní místa pro naše občany. Vítáme pokrok, kterého bylo dosaženo na Evropské radě, ale současně máme stále obavy z toho, zda je Evropská unie schopná financovat své priority. Pane předsedo, naše skupina vždy trvala na tom, že v dnešní Evropské unii Musíme dál posilovat koordinaci našich ekonomických a rozpočtových politik. Protože to, co se dotýká jednoho hlavního města, má dopad i na hlavní města ostatní. A pokud se máme nějak poučit z té ekonomické krize, kterou jsme si právě prošli, je to to, že dnes jsme natolik integrovaní, že musíme vytvořit legislativní rámec, který našim ekonomikám umožní fungovat v té unii, ve které teď žijeme. Naléhavě potřebujeme dokončit bankovní unii. Banka, která zkrachuje, už nesmí destabilizovat celý finanční systém Evropské unie, nesmí se jí to dovolit. A proto se domníváme, že musíme bankovní unii dokončit opravdu naléhavě. A to ještě před koncem našeho legislativního období. Už jsme ECB dali mandát, aby dohlížela nad našimi bankami. Ale to je teprve první krok. Musíme postoupit dál, potřebujeme jednotný mechanismus řešení problémů a musíme tento klíčový projekt uzavřít ještě do konce našeho období. Rada uznává, že bankovní unie může být důvěryhodná jen tehdy, když ji podpoří náležité pojistky. A proto naše skupina vyzývá radu, aby urychleně rozhodla o těchto opatřeních na příštím zasedání Rady ECOFIN, protože důvěryhodnost bankovní unie je na tom závislá. Musíme si ovšem také zachovat ambice, pokud jde o to, aby se naše ekonomiky znovu postavily na nohy. Potřebujeme pracovní místa a ne dluhy pro naše občany. Potřebujeme strukturální reformy, abychom posílili konkurenceschopnost a ekonomický růst. Nesmíme zvyšovat daně, ale potřebujeme strukturální reformy, protože teprve tak mohou vzkvétat naše malé a střední podniky a mohou vytvářet pracovní místa. Odstranění stávajících překážek a prohloubení vnitřního trhu pomůže tohoto cíle dosáhnout. ELS může proto plně podpořit výzvu Rady, abychom omezili byrokracii a abychom odlehčili v legislativě zvlášť malým a středním podnikům, protože právě ty jsou motorem růstu a vytváření pracovních míst. Pane předsedo, musíme si zachovat ambice i při uplatňování šesti balíčku a dvou balíčku. Naše skupina trvá na tom, aby komise naplnila svou roli a aby nepodlehla tlaku, protože jinak důvěryhodnost Evropské unie a našeho nového systému ekonomické zprávy opět bude předmětem pochybností a pokud se zpomalí reformní proces, nejenom přijdeme o hybnou sílu, ale mohli bychom také sklouznout zpět do krize, ze které jsme se právě jakž takž dostali. Nové statistiky z Irska ukazují, že fiskální odpovědnost společně s ambiciozními reformami má své výsledky a my se musíme touto cestou ubírat i nadále. Ale především mám radost z toho, že radě se konečně podařilo najít chybějící peníze pro rok 2013. Jen nás překvapuje, že to trvalo tak dlouho. Už v červenci jsme byli přesvědčeni o tom, že jsme se dohodli. Tento parlament dal jasně najevo své hlavní požadavky. Za prvé, aby 3,9 miliardy pro rok 2013 bylo uhrazeno, za druhé, abychom požádali o revizní doložku a za třetí, že očekáváme, že vznikne skupina na vysoké úrovni, která se bude zabývat systémem vlastních zdrojů. To byly přiměřené požadavky a my se domníváme, že už byly přijaty. Pane předsedo, těch 3,9 miliardy to nejsou nové peníze, to jsou peníze, které členské státy a v řadě případů ty členské státy, které to blokovaly, už vynaložili. Vynaložili na takové programy, jako je Erasmus. 250 tisíc mladých lidí za rok díky tomuto programu může studovat na vysoké škole v jiné zemi. Byly to peníze vydané na projekty v oblasti infrastruktury, na výstavbu nových silnic, mostů. Chci jen připomenout, že to bylo 11 tisíc kilometrů, které jsme mohli renovovat anebo postavit posledním období finančních vyhlídek. Byly to také peníze vydané v energetice, abychom byli méně závislí na třetích zemích. A když se zamýšlíme nad tragédií v Lampeduze, byly to peníze, které jsme vynaložili možná nedostatečně na Frontex. Frontex, který nám pomáhá zabezpečit naše hranice. Parlament jenom žádal a žádá, aby se tyto účty zaplatily, až budou předloženy. Protože tyto projekty i další společné kroky, které financujeme z víceletého finančního rámce, mají prospěch pro všechny občany. Vážení kolegové, já se k tomu vracím a naše skupina rovněž, abychom si udělali pořádek ve finanční oblasti, je ten, že máme obavy. Na jedné straně trváme na tom, že musíme zkrátit evropský rozpočet, ale na druhé straně chceme víc evropských opatření víc aktivit. Jedním z příkladů je právě migrace, o tom jsem teď mluvila. Pane předsedo, podívejme se na to, o čem mluvíme dnes. Na další věci, o kterých jednala Evropská rada. Co chtějí naše hlavy vlád a států od Evropské unie? Chtějí, aby EU investovala do inovace, aby podpořila jednotný digitální trh a trh v oblasti telekomunikací. Chtějí, aby Evropská unie nešetřila úsilím, a dokončila společný digitální trh do konce roku 2015. To naše skupina samozřejmě může podpořit, protože se domníváme, že tyto investice potom přilákají investice ze soukromého sektoru a tím se až z pětinásobí investované prostředky. Jako skupina jsme vždy říkali, že naše společné investice do vzdělávání a do podpory nových dovedností a vytváření, vytvářejí pracovní místa. Ale také jsme říkali, že pokud chceme vytvářet pracovní místa s nulovými náklady, pak je jediným možným způsobem jednotný trh. A zvlášť digitální jednotný trh nabízí nevyužitý potenciál. Jenom v informatice se očekává, že budeme mít 900 tisíc neobsazených míst do roku 2015 musíme znovu posílit společné kroky Evropské unie v této oblasti. Zejména musíme vytvořit správné podmínky pro velké investice do pevných a bezdrátových sítí. A proto jsme také podpořili program COSME a Horizon 2020. A proto naše skupina a tento parlament podpořili iniciativu pro zaměstnanost mládeže a záruku pro mladé, o kterých jednala Evropská rada, protože jednou z hlavních priorit je stále boj s nezaměstnaností mládeže. Je to prostě jednoduché. My jako společnost nemůžeme fungovat, pokud 50 našich mladých lidí nemá práci. Pane předsedo, Evropa není kontinent, který má zdroje a proto musíme i nadále zdůrazňovat schopnosti, dovednosti, vzdělávání, celoživotní vzdělávání a mobilitu. To jsme v parlamentu říkali vždy a také jsme to dali najevo při našem hlasování v říjnu, eh, když jsme hlasovali o profesionálních kvalifikacích. Pane předsedo Van Rompuji, mně jde o to, kdo za všechny tyto iniciativy zaplatí, když ne evropský rozpočet a víceletý finanční rámec. Z toho máme obavy. Z toho, že stále více budeme zabředat do slepé uličky, pokud je o evropský rozpočet. Jde nám o to, že se zdá, že spouštíme nové iniciativy pro Evropu, kterých se máme účastnit, ale nechce se nám vzít na sebe finanční odpovědnost, která se s tím pojí. Bohužel to znamená, že Evropská rada buď slibuje programy, které se nakonec neuskuteční, anebo se zvýší deficit a dostane se i na evropskou úroveň. Pane předsedo, víceletý finanční rámec je mnohem víc než finanční nástroj. Je to závazek členských států spolupracovat, projevit solidaritu a financovat společná řešení, na kterých se dohodneme. Naše skupina bude vždy prosazovat silnou Evropu v tomto ohledu, ve všech těchto sektorech, protože se domníváme, že spolupráce představuje přidanou hodnotu, která přináší prospěch celé Evropě. Mnohokrát děkuji. Signora. Děkuji paní Wortmann Kohl a nyní má slovo pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Pane místo předsedo, nebude to pro vás překvapení, když vám řeknu, že naší skupině nezdílíme stejný pohled na to, co proběhlo v radě. Máme obvyklý rozdíl v názorech, se kterým se vždy setkáváme, když nás seznamujete s výsledky tohoto jednání. Jak víte, před několika lety se vyprávěl vtip ve Španělsku. Byl to trošku hloupý vtip. Člověk se ptá, je teplo nebo zima? A odpověď je, není ani, ani zima, ani teplo, tepl, teploměr je na nule. Ale to znamená, že mrzne všude, Bruselu, ve Španělsku, prostě všude. Prostě to je výsledek Evropské rady. Ani teplo, ani zima. Několik eh, důležitých opatření bylo přesunuto na rok 2015, u jiných nebyla dostatečná vůle, aby bylo přijato rozhodnutí. A naše očekávání nebylo zklamáno, protože jsme měli očekávání skromná. Laťka nebyla příliš vysoko. Rada nebyla na kraji propasti to mohu říci, euro není v té situaci jako před rokem. A nakonec eh, nemocný už není na jednotce intenzivní péče, ale je stále v nemocnici. A pokud se o to nemocného nebudeme starat, tak eh, ta nemoc se stane nemocí chronickou. Komise a řada členských států se ztratili eh, v takovém začarovaném kruhu eh, smířlivosti. Můžeme si odpočinout, můžeme trochu vydechnout. Proč bychom měli něco takového dělat? Podívejte se, jaká je situace, podívejte se, jak to vypadá s růstem, podívejte se na poslední čísla u eurozóny. Náš růst byl 0,3% pro eurozónu. A musíte to převést na roční výsledky. Když to srovnáte s posledním čtvrtletím 2012, tak je to minus 0,5 Zaměstnanost. Máme 17 zemí v Evropské unii, kde je nezaměstnanost vyšší než 10 V pěti případech jsme nad 15 a ve dvou zemích přes 25 A podle všech ekonomů v řadě z těchto zemí, pokud se chceme vrátit k 10 nebo 15 procentech, tak to bude trvat 10 let. Situace není všude stejná, někteří jsou na tom lépe, ale celkově vzato v Evropské unii je situace velmi vážná. A není chudoba. Ta se zvýšila, každý čtvrtý Evropan je ohrožen chudobou a nerovnost stále roste. Tedy vzem této situaci můžeme být smířliví a spokojení Nikoli. Podívejte se, inflace je velmi nízká, samozřejmě euro je nadhodnoceno. Měli bychom tedy vést eh, řadu rozpočtových politik a měnových politik, abychom šli ku předu. A pro řadu zemí Evropské unie nejsou rozpočtové problém, žádná krize není, takže by bylo třeba vést takovou politiku. A samozřejmě se musíme obrátit k bankovní unii, máme jednotný mechanismus dohledu, to je krok ku předu ale máme řadu dalších otázek, které musí být vyřešeny. Ať existuje tento mechanismus nebo ne. A každopádně to bude trvat dobu, než eh, to bude spuštěno. Takže buď to nastane v roce 2016, jak, jak si přeje komisa, nebo 2018, jak si přeje rada. V obou případech nebudeme mít odpovědi na naléhavé otázky, které nás nyní pálí. A teď eh, americká špionáž. Rada zareagovala slabě. Všichni víme, co řekl Lord Palmerston. Anglie nemá trvalé přátele nebo věčné nepřátele. Nemůžeme přijmout za nás toto chování Američanů. Není to loajální. Existují organizace a úředníci Evropské unie, kteří byli Sledování Není normální, aby byli napíchnuti a odposloucháváni představitelé Evropské unie, hlavy států, předsedé vlád. Není možná, aby naši občané byli odposloucháváni. V Evropě je to trestný čin. Právo na soukromí je základním lidským právem v Evropské unii. A jaká je reakce eh, eh, rady? Je to slabá reakce. Obávám se, že naše reakce, reakce Evropského parlamentu byla mnohem důraznější. My jsme schválili usnesení o tom, že je třeba přerušit platnost dohody SWIFT. Ta reakce je mnohem silnější. A když se podíváte na reakce evropských výborů, výbor Libe minulý týden, výbor Libe sdělil, že Evropský parlament není spokojen se situací. Jsme připraveni spolupracovat s Američany, s americkým kongresem konkrétně, abychom dospěli k multilaterální odpovědi, abychom se neuspokojili pouze bilaterálními kroky. Při mém druhém vystoupení se dotknu dalších témat, ale chtěl bych závěrem změnit rozhodnutí Rady, které naznačuje, že na rok 2015 se odloží vše, co se týká balíčku ochrany osobních údajů. Musíme hledat okamžitě. My nejsme s tímto rozhodnutím spokojeni. No, tak nechceme, aby tento balíček byl spojen úrovni EU, ale také Evropský fond pro rozpuštění bank, čímž bychom snáze obnovili důvěryhodnost bankovního sektoru a zajistili bychom přísun úvěrů do reálné ekonomiky. K hospodářské a monetární unii. Zde můžeme pouze poznamenat, že Evropská rada posouvá jakékoliv prohloubení této unie do dlouhodobého hlediska přičemž všichni dobře víme, že takováto řešení nestačí, takže ani zde se ničeho nedosáhlo. Je potřeba zavést nové instituce, nové fondy pro rozpouštění bank a novou fiskální kapacitu pro eurozónu. E, tato témata se už probírají velmi dlouho, ale krize stále nekončí a pokud budeme pokračovat stejným tempem, tak je dost pravděpodobné, že e, ani v příštích 20 letech ničeho nedosáhneme. Pokud jde o migraci, s politováním jsme vzali na vědomí ty tragické události, které, ke kterým došlo ve středozemním moři, ale je potřeba na ně konkrétně navázat a reformulovat migrační politiku. Není možné jakýkoliv pokrok odsouvat na červen 2014. E, to je e, dosti nevhodné opatření. Ráda bych také zmínila, že když došlo k velké vlně migrace ze severní Afriky, vzhledem ke krizím souvisejícím s arabským jarem nebo arabskou zimou, nebo jak se tomu říkalo. Nebyli jsme na to připraveni. Ani teď nejsme připraveni, hrozí konflikt v Sýrii tím samým a stále nejsme připraveni a hodláme jenom čekat do května 2014. V některých členských státech je situace skutečně tristní. Pokud dojde ke krizi v Libanonu, v Libii nebo ještě někde jinde, stále na to nebudeme připraveni a nebudeme si uvědomovat plný rozsah těchto událostí. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní Parvanová. Slovo má Rebecca Harms. Děkuji vám mnohokrát, eh, pane předsedo, drazí kolegové. Pro mne a mnoho ostatních občanů Evropské unie, kteří si myslí, že Brusel obhajuje společné evropské hodnoty, byl poslední summit velkým zklamáním. Eh, já nevím, co se vám stalo, že jste vůbec přijali téma Lampedusy na pořad jednání, když jste pak vůbec pak neměli schopnost a možnost provést jakoukoliv opravu společné asilové a politiky a politiky pro uprchlíky. Nám nesmí jít o to, abychom ta neoptimální pravidla nuceně prosazovali ve všech členských státech. Zatím nemáme žádnou imigrační politiku, která by náležitě reagovala na stávající problémy selháváme v té akutní situaci co do Sýrie a naše politika pro Afriku, která by skutečně na pořad nepatřila, protože toto jsou všechno ty původní e, důvody těchto problémů, o tom se vůbec nemluví. Druhá velká kapitola. Práva občanů, ochrana dat. Už několik týdnů díky Edwardu Snowdenovi víme nejen to, že jsme odposloucháváni v Evropské unii, ale víme také, že například německá kancléřka byla vyloženě odposlouchávána od té doby, co upřela američanům spolupráci v, při válce v Iráku. A co takovéto informace u Rady v Bruselu způsobí? Vůbec nic, přátelé. Základní práva ochrany dat se jaksi odsune na lavičku, rozhodujeme se nějakým způsobem vágně posílat delegace do Washingtonu a v Německu si potom můžeme přečít, že naše, abych tak řekla, nejvyšší špionka si cestuje do Washingtonu a tam si mluví s tamním nejvyšším špionem a dohaduje se s ním, jestli je třeba třeba e, změnit vzájemné vztahy nebo příslušná pravidla pro něco. Nezlobte se, ale mně připadá, že evropští občané zcela správně jsou toho názoru, že tento summit v této otázce kompletně selhal. My zde v Evropském parlamentu jsme chtěli zrušit dohodu SWIFT. Já si myslím, že by ta dohoda zrušena být měla. A mně skutečně připadá jako obrovský skandál, že američané že američané se odhodlali jak si snížit objem průmyslové špionáže a z naší strany přitom klidně pokračují další jednání. Přece když toto není evropská hodnota, tak co už je evropská hodnota? No a třetí téma, které mě zvedá ze židle, je, že chceme zavádět takovou merkeloidní reformu Evropské unie – Eh, a je to velice důležité téma, ale hovoří se o něm jenom jaksi na večer, na poslední chvíli, eh, že by snad do budoucna třeba mohly mít, být nějaká opatření eh, pro poslání prostředků do krizových států v případě konjunktury, ale jenom pokud tyto krizové státy přijmou ideje Angely Merklové, Eh, agendy Merkelové co do konkurenceschopnosti a budou prosazovat její agendu. Já jsem opravdu zvědavá, jak toto projde Evropským parlamentem. Říkám si vlastně vůbec, jestli e, náš předseda Martin Schulz, kterému se v tisku říká maminčin mazánek, e, vůbec tuto diskusi sleduje, jestli do ní promluví a jestli e, toto prohlášení Evropského parlamentu k těmto našim společným hodnotám, bude prosazovat za Evropskou unii a nejenom za nějakou reformu pro nějaké aktéry v eurozóně. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní Harms. Jeffrey van Orden má slovo. Uh, Děkuji, pane předsedo. Skupina EKR zvlášť vítá pokrok, kterého rada dosáhla v oblasti deregulace, podpory podnikání, přiblížení východních partnerů a dokončení jednotného trhu v digitálních službách. Kromě toho předseda Barroso uváděl, že Evropská unie by se měla méně plést do záležitostí, které jsou eh, spíše vlastně pravomocí členských států. Já myslím, že je to celkem jasné, ale já myslím, že zatím Berliamontu tomu moc pozornost nevěnují. Vezmeme si jeden příklad směrnice o službách. Tato sněmovna ji v roce 2003 zamítla, zamítla ji znovu i v roce 2007. Nicméně vrací se nám zpět. Proč byla opět vzkříšena? Možná, že bychom mohli pana komisaře Kala se přesvědčit, aby se nad tím znovu zamyslet. Samozřejmě nejlepší způsob, jak omezit zbytečnou regulaci, je omezit počet evropských ředitelství a byrokratů. Méně úředníků, méně jejich oblíbených projektů znamená méně byrokracie, více konkurenceschopnosti a snížený evropský rozpočet. To je trojnásobná výhoda. Nyní obchod. Vítáme pokrok, kterého jsme dosáhli s Kanadou na cestě k obchodní dohodě, ale nesmíme usínat na Vavřínech. Máme obavy z toho, že jsme nepokročili s Indií. Proč se o tom nemluvilo v radě? Za chvíli ztratíme příležitost, protože v příštím roce budou volby jak tady, tak tam. A zbývá také málo času na to, abychom se dohodli o obchodu s USA bez ohledu na ta rozptýlení. Nesmíme si tyto příležitosti nechat uniknout. Pokud jde o migraci, závěry summitu o Lampeduze zdůrazňují úlohu Frontexu. V této debatě se zatím mluvilo o problémech států v přední linii. Nicméně nechápeme, že přes dvě třetiny žádostí o azyl se podávají v pěti severních eh, státech EU, včetně té mé země. Není tady otázka vytvoření nových způsobů legální migrace nebo vy, vyřešení problémů. Ne, potřebujeme prevenci, potřebujeme řešit příčiny těchto problémů. Podporujeme také dohody o readmisí, potřebujeme praktická řešení, abychom vyřešili obavy našich občanů a abychom ukončili masovou nekontrolovatelnou imigraci místo té měkké linie Evropské unie, která spíš vytáří problémy. Nyní pár slov eh, ke spravodajství. Já si říkám, co je vlastně důvod toho rozhodčení, které vyjadřila komise a ostatní v souvislosti s těmi údajnými aktivitami NSA. Nevím, jestli jste četli, co říkala komisařka Redingová. Ona údajně říká, potřebujeme posílit Evropu v oblasti spravodajství, abychom zajistili, že budeme vyjednávat za rovných, na základě rovných podmínek s USA. NSA potřebuje evropský protějšek, Evropskou spravodajskou agenturu co ještě nás čeká, pane předsedo. Takže nešlo o nějaké úžasné principy. Spíš se Evropanům nelíbilo, že Amerika má něco, co Brusel nemá. A kromě čistého pokrytectví ukazujeme, že Evropská unie vůbec nechápe, že ve věku akumulace stále větších pravomocí EU a rozšiřování pravomocí EU. To, to prostě už nemůže pokračovat. Poptávka je už teď úplně opačná, EU toho musí dělat mnohem méně, ale lépe. Van Orden, la parola, Děkuji, pane Van Ordene. Ani paní Zimmer. Um, Děkuji vám, pane předsedo. E, vážené dámy, vážení pánové, milí kolegové. E, Máme-li hovořit o posledním summitu, musíme si jasně říci, že to byl summit zdržování, summit nic nedělání a summit uteklých příležitostí. Dnes, tento týden, se v Evropském parlamentu mezi frakcemi e, řeší otázka posledního průzkumu Eurobarometr. A jedno z nejvážnějších sdělení je, že důvěra v instituce a důvěra v připravenost Ehm, jít k volbám, se výrazně snižuje. A myslím si, že to, co nám tady představuje, představil poslední summit, nám může zaručit jediné a to, že se voliči rozhodně nemobilizují, že se skutečně nebudou rozhodovat o tom, jaký typ Evropské unie, že to vlastně chtějí. Myslím si, že se jedná o politické selhání. Je to selhání vlád a těch, kteří se konkrétně účastnili tohoto samitu nedospělo se k žádným rozhodnutím, k tématům, která si vyžadují naše rozhodnutí. Máme tam vyloženě rozhodovací zácpu, migrační politika, Lampedusa, asilová politika. Nic z toho se nepřepracuje, nic z toho se nezlepší, nic z toho se nezmění. Ačkoliv eh, šéfové vlád Itálie a Malty byli zkrátka dobře posláni domů bez čehokoliv, Eh, ukazuje to, že Evropská unie nemá už ani špetku solidarity a místo toho naopak slyšíme jenom, že jde o eh, prvotní příčiny v krizových zemích, ve zdrojových zemích, ale já si říkám, jaké důvody tedy zkrátka tady myslíme? Přece máme Lisabonskou smlouvu, která předepisuje soudržnost mezi politikou rozvoje a mezi ostatními politickými strategiemi EU. A přece jako první tím pádem máme zde otázku vývojový, rozvojových cílů tisíciletí, ale toto se vůbec nereflektuje. A pak je tady za druhé ještě celé to velmi důležité téma, které Unie prezentuje jako takovou velkou bublinu, kterou financuje, a víceletý finanční rámec, který zajišťuje rozpočtovou soudržnost Evropské unie, se v podstatě zlehčuje a eliminuje. Já si říkám, co to pro boha je? U mnoha otázek jsme jako před časem opět na začátku. Slyšíme tady o merklovských a jiných modelech řešení všeho, ale nevidíme nic, čím bychom mladé lidi skutečně motivovali k tomu, a vůbec lidi v Evropě motivovali k tomu, aby šli k volbám. Nemůže to přece být tak, že to všechno přešoupnete na nás jako poslance, abychom my jenom říkali, jak skvělá ta Evropská unie je, když tady vidíme takovéto problémy, které si vyžadují naši, naši práci. Potřebujeme řízení, které bude odpovědné. Je potřeba, aby toto bylo co nejdříve dojednáno. A dále, eh, mapa a cestovní plán k bankovní unii. Nikdo neví, co se bude dít, až přijde příští bankovní krize. Jsme na ní připraveni stejně špatně, jako na tu minulou. Nemáme žádné jasné plánování, co bude s bankami, co se má dít, nikdo nic neví, nikdo nic neříká, jasně už vůbec ne. A vlastně nikdo neví, jak na tu krizi budeme reagovat. Nikdo neříká, kdo, co, kdy, jak a s kým. Nikdo nemá odpovědnost. A jsou to všechno otázky, které tak nějak visí v prostoru a které se nedostávají ani o milimetr dál. Pak bude příští summit, a pak zase o dva týdny později se sejdeme tady v parlamentu a budeme to zase komentovat. A bude to zase úplně to samé. Já mám tak trošku dojem, že to je tak trošku nucené cvičení, které si musíme odcvičit, ale nikdo neví, co bude, co se bude dít. Ehm, co si rada vyvodila z našeho posledního zasedání ve Štrasburku, které bylo ještě před summitem? Udržitelné rozpočty, ehm, Jasná situace pro rok 2013. Jak se vypořádáme s deficitem 18 miliard euro, který se posune na začátek roku 2014? Nic z toho se nám neříká, nějaký frontloading, frontloading, vždyť to je nesmysl. Musíme bojovat s nezaměstnaností mladých a takováto řešení nefungují. Vy tady hovoříte o digitální Evropě, ale nemáte na ní peníze, nemáte peníze na ty programy, neustále je podfinancováváte. A je to v podstatě naprosto neochu, neuchopitelný přístup. Každý ekonom vám řekne, že toto nefunguje. A politici by to měli vědět. I vy, eh, pane Rompuji, eh, a náš pan předseda to také ví a proto to tak hezky potvrdil tím klepnutím kladívka. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, paní Cimerová a nyní pan Faráš. Pane Van jsme se dlouho neviděli. Rád vás vidím. Dnes máme 5. listopadu v Anglii velký festival oslavy. Před čtyřmi lety se někdo pokusil vyhodit do vzduchu parlament dynamitem a zničit naši ústavu. To byl násilný přístup. Vy jste samozřejmě rozhodl, že ke všemu budete přistupovat nezáživně, byrokraticky, technokraticky. A vy i kolegové pořád mluvíte o iniciativách EU, o tom, co uděláte s nezaměstnaností. Ale realita je taková, že nic v této unii se nezlepšuje. 18 let už nikdo nepodepsal účty. Teď bylo řečeno, že dokonce 19 let. A vy se snažíte oslabit jakoukoliv kritiku. Pokud máte čísla o růstu, jsou naprosto neza, zanedbatelná a nezaměstnanost mládeže v několika členských státech přes 15%. A samozřejmě také vidíte, že stoupá opozice, skutečná opozice. A docela ošklivá opozice v řadě případů. My bychom s našimi eh, členy rozhodně s nimi nechtěli nic společného. Já jsem se já jsem si vysloužil problémy, když jsem se ptal, kdo vám, jakého máte krejčího a dokonce jste mi dali velkou pokutu. Samozřejmě já jsem se mýlil, dnes jste prostě švihák, největší švihák ve městě. Nicméně, otázka vaší legitimity, ta zatím nezrostla za toto období. Ani vy, ani komise, ani parlament. nemají větší respekt obyčejných lidí. A proto nás čeká volební bouře. Nastane něco velmi dramatického, ten třetí květnový týden příštího roku, ale vy tomu můžete zamezit. Můžete zabránit těm temným silám, které vy vidíte, aby vtahli do tohoto parlamentu. Když otevřeně připustíte, že teď přišel čas legitimizovat tyto instituce, pokud bude svobodné referendum v členských státech o tom, jestli by vaše funkce vůbec měla existovat, protože francouzi a nizozemci, pane Rampuji, říkali, že vy byste existovat neměl, oni to vetovali, ale vy stejně pokračujete. Jste připraven sedět na místě a čekat na tu volební bouři, anebo se chopíte iniciativy a budete se snažit legitimizovat demokratickým způsobem tuto Evropskou unii. Děkuji, pane kolego. Teď má slovo kolega Štádler. Děkuji vám, pane předsedo kolegové, kolegyně. Nejprve, eh, eh, pane Van Rompuy, nezdílím váš názor a nejsem sám, že finanční krize už je za námi. Vy hovoříte pouze o eh, kupování času za miliardy, nic jiného. A dnes mají voliči nárok konečně před volbami na jasnost. Ehm, já bych se zaměřil pouze na body 43 a 44 vašich závěrů. Tam říkáte, že pro přímou rekapitalizaci bank ehm, do budoucna ehm, bude použit Evropský stabilizační mechanismus. Ale pan Schäuble, německý ministr financí, říká, že ani euro z daňových peněz nepůjde na záchranu bank, ani ze záchranného fondu, konec citátu. A odvolává se na SPD, kteří to údajně vidí úplně stejně a budou ho podporovat. Takže ani euro daňových poplatníků na záchranu bank. Chceme jasnost před volbami. Chceme vědět, jak chcete e, tyto problematické banky řešit, jak je chcete refinancovat, jak říkáte v bodech 43 a, 40 a 44 protože evidentně pan Schäuble společně asi s paní Merklovou a kolečním partnerem SPD s vámi jaksi nesouhlasí. Výlučně. A pak mě ještě zabývá bod k, k Mezinárodnímu měnovému fondu, který hovoří o desetiprocentní eh, dluhové dani na všechno zboží, což je naprosto neslíchané. My od této rady a od této komise chceme před volbami jenom jednu věc. Jasnost. A nemyslím si, že je možné, abyste nás udržovali v takovémto stavu nejistoty. A za třetí, ty vaše banky. Podle jakých eh, bank podle jakých pravidel ty banky mají fungovat. Ta pravidla přece neexistují, vy jste je zrušili. Poslední práva, eh, pravidla, která jsme zde měli, byla zrušena. Eh, jaká regulace? Bazilej 3, to je přece dostačující, říkáte vy. Ale moment, eh, toto přece vůbec není regulace, která reguluje eh, finanční spekulanty nebo nezodpovědné banky, nebo úvěry pro střední a malé společnosti. Podle jakých pravidel můžete s jistotou říci, že se věci v této unii budou věci dít v oblasti bank? Jak určíte, co je přípustné a co už není? Přece ta pravidla potřebujeme. Než budete říkat bankám co a jak, musíte mít přece na stole pravidla, která jasně řeknou, co bude. Jsou to dvě, dva příklady za všechny, které ukazují, že neděláte nic, pouze si za miliardy kupujete čas. Ale já doufám, že vás za to voliči u příštích voleb potrestají, aby se věci konečně mohly měnit. Děkuji vám. Děkuji. A není repliky. Nejdříve místo předseda komise Ševčovič. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že souhlasím se všemi řečníky, kteří nám připomínají, že oživení je velmi křehké. A to bylo jasně uvedeno v mém prohlášení. Vidíme, že dochází k oživení, ale to oživení je křehké a nemůžeme být smířiví, protože trh práce obvykle nabírá na síle o půl roku později, než dojde k oživení ekonomiky, takže je potřeba dělat maximum toho, abychom posilili růst. A vidíme, že se zlepšuje tady zaměstnanost v Evropské unii. Souhlasím se všemi vámi, kteří prosazují aby Evropská komise a členské státy dělali více pro mladé. A myslím, že je jasné, že jsme připravili nové nástroje, ale také jsem byl trochu zaskočen, když jsem se díval na to, kolik členských států již připravilo program pro záruky pro mladé. Dostali jsme to pouze z šesti členských států a děláme maximum pro komunikaci s dalšími členskými státy, kde ty problémy jsou palčivé, aby bychom jim pomohli připravit tyto programy, aby prostředky EU, které budou alokovány pro tyto účely podle nového MFF, aby se tak stalo co nejdříve, pokud možno k 1. lednu 2014. A myslím, že se musíme poučit z minulosti a reagovat také na příčiny, které jasně ukazují, které úrovně kvalifikace nám scházejí a téměř milion volných míst v roce 2015 v oblasti digitální. A je to znepokojivá výzva, protože budeme mít řadu nezaměstnaných mladých lidí a současně budeme dovážet pracovní sílu ze třetích zemí. A myslím, že ta nekompatibilita kvalifikace musí být překonána, abychom zřešili jak konkurenceschopnost, tak zaměstnanost mladých současně. Bankovní unie má absolutní význam a myslím, že říjnový summit byl důležitý v tom, že vznikla dobrá atmosféra a určitý pocit naléhavosti, protože je třeba obnovit důvěru, je třeba připravit veškeré finanční nástroje a naše systémy pro důkladné kontroly, které bude provádět ECB v bankovním sektoru Evropské unie. A jsem přesvědčen, že to je poslední eh, část mozaiky, abychom obnovili důvěru v evropskou ekonomiku a abychom také vyřešili ty obavy, které svazují evropský bankovní sektor. A věřím, že i ministři financí budou naslouchat eh, naléhavému volání Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise. Pokud hovoříme o systému financování, tady bych chtěl říci, že jsme volali členské státy, aby nám pomohli vytvořit kritický objem u finančních nástrojů, které nám umožní zahájit mnohem důraznější financování reálné ekonomiky, zejména e, se zaměřením na malé a střední podniky. A u některých členských států vidíme váhavost, opatrnost, pokud jde o tyto programy, ale věřím, že po diskusi na úrovni e, hlav státu a předsedu vlád to bude převzato mnohem s větším nadšením a pokud jde o evropský semestr a nový přehled evropského ročního růstu, pokud jde o současnou situaci v polovině listopadu, je to naplánováno a zaznamenám veškerá plusy a minusy evropského semestru a budeme modernizovat tedy formy měření ekonomického řízení, pokud jde o jednání o rozpočtu na 2014. Víte, jak je to citlivé, víte, jak jsme nasadili maximální tvořivost, abychom našli řešení a abychom doladili ty přetrvávající otázky a s nemalou měrou pozitivní politické vůle budeme schopni skutečně všechno dotáhnout a ten problém by měl být vyřešen velmi záhy. Pokud jde o ochranu osobních údajů a TTIP, tady si myslím, a to je také jasný signál Evropské komise, že důvěra našich partnerů v USA eh, musí být obnovena. A jsem přesvědčení, že jednání o TTIP by měly pokračovat. Proč? Protože si nemyslíme, že by eh, potenciální dohoda o volném obchodu je nějakým dárkem pro USA. Je to ve skutečnosti výhodné pro obě strany. A musíme tvrdě jednat, tvrdě vyjednávat a prosazovat naše priority v oblasti normalizace obchodu a současně sledovat další, tedy záměr, aby ochrana osobních údajů byla reálná, aby tyto údaje byly chráněny a pokud to dostaneme, tak to bude společný postoj Evropské unie v těchto citlivých věcech. A k poslední věci, pokud jde o vystoupení pana Van Ordena a jeho komentář k administrativní zátěži. Chci vás informovat, že před Evropskou radou došlo k setkání předsedy komise britského premiéra a skupiny podnikatelů, kteří velmi vítají nový návrh komise. A chci vás ubezpečit, že to myslíme skutečně vážně. A potřebujeme proto spolupráci Rady a Evropského parlamentu, protože naše návrhy v oblasti zjednodušení jsou stále na stole zákonodárce a zejména v členských státech. Tam probíhají nějaké další dolaďovací práce. Pokud je o administrativu, tak omezíme o 5% administrativu a evropští úředníci budou pracovat více za stejný plat, které byly, tyto platy byly zmraženy, že druhý rok v řadě. A já nechci srovnávat velikost eh, Evropské komise s některými ministerstvy, zejména ve Spojeném království, které jsou dvakrát nebo třikrát eh, větší než eh, Evropská komise, možná ministerstvo financí, které má 76 tisíc pracovníků, může být takovým příkladem. Děkuji, pane Ševčoviči. A nyní pan Van Rompuy. Merci beaucoup, monsieur président. Děkuji, pane předsedo. Někdo řekl, eh, je to Evropská rada bez překvapení, ale mohl bych říci, že některé reakce také nejsou překvapením. Takže mám pocit, že naslouchám vlastně takovému většinému opakování, i když složení Evropské rady se hluboce změnilo za ten rok skutečně hluboce, ale to nebrání tomu, že někteří z vás mají pořád stejné kritické poznámky, a to je spíš politická připomínka. Já jsem nevykázal nějakou euforii. Já jsem použil slovo kouše s optimismem, opatrný optimism, A dokonce ani to jsem neřekl. Já, pokud jde o finanční výrazivo, pokud hovoříme o existenciální krizi eurozóny, ta krize tedy již neexistuje, problémy přetrvávají, jsou velmi vážné a nemoc není vyléčena. A s tím tedy bez zbytku souhlasím a proto na tom tvrdě pracujeme. Jak krátkodobě, tak dlouhodobě. A pokud někteří z vás říkají, ano, ale na radě se nic nestalo, nic tam neproběhlo, Všechno je zablokováno, žádné rozhodnutí nepadlo. Dámy a pánové, dlouze jsme hovořili o digitálním programu, o inovacích a dlouze jsme hovořili o energetice v květnu. Budeme dlouze hovořit o průmyslu a obraně a průmyslové konkurenceschopnosti prosinci a únoru a to jsou střednědobé a dlouhodobé projekty, které příliš nevzrušují veřejnost, to zjišťuji, ale pro budoucnost mají obrovský význam. A tady jsme přijali rozhodnutí. E, jasně jsme rozhodli, stanovili jsme termíny, vytvořili jsme nástroje, vypracovali jsme strategie. A to bylo důležité i do budoucnosti. A stalo se to několikrát v různých evropských radách. Ti, kteří říkají, že všechno je ve slepé ulici, o ničem se nerozhoduje, nejen, že s tím nesouhlasím, ale je to v rozporu s realitou. Krátkodobě v, systém řešení krizových situací. Komise předložila návrh v září. Nyní o tom jednáme a rozhodneme o tom v prosinci. Samozřejmě to trvá, ale několik měsíců takovéto reformy v takovéto oblasti, to je spíše revoluce, to už jsem řekl jinde. Tedy do konce roku rozhodneme politicky o řešení krizových situací a doplníme tak jednotný dohled. Před dvěma lety to bylo nemyslitelné, aby se o tom rozhodovalo. Zahájili jsme jednání v červnu 2012. Politickou práci jsme dokončili v prosinci, opět v prosinci. A samozřejmě nyní Evropský parlament uzavřel a vytváříme bankovní dohled. Když v červnu 2012 jsem tady řekl, v zásadě jsme rozhodli o vytvoření nástroje bankovního dohledu, nikdo mi nevěřil, nebo velmi málo lidí mi věřilo. A teď už ho máme. A to samé bude u jednotného řešení krizových situací. A samozřejmě věřím, že tato práce skončí do konce legislativního období. Pokud jde o práci komise, ne, neříkám, že ten návrh bude přijat bez zbytku, ale ten návrh byl předložen bankami a bylo o tom rozhodnuto Evropskou radou již, již před několika měsíci. Takže v červnu, a opakuji to po druhé, smluvní dohody to je velmi sporné téma. Ale i tady jsme udělali pokrok při minulé radě a rozhodneme o hlavních směrech u těchto smluvních eh, mechanismů, které jsou nezbytné pro koordinaci. Paní Fordman Kohl o tom hovořila. Pro ekonomickou koordinaci o tom budeme eh, rozhodovat v prosinci, ale ujišťuji vás, že diskuse byla plodná a umožní nám to vypracovat návrh, který bude předložen Evropské radě v prosinci. A pokud v bankovní unii existuje jednotný dohled, řešení krizových situací pro celou eurozónu a ostatní, kteří se chtějí připojit, pokud budeme mít tedy smluvní mechanismy, které jsou klíčové v ekonomické unii. A pokud to vše vidíme společně s rozpočtovou unii, se Sixpackem a Tupakem, tak velká část zpráv čtyř předsedů bude uskutečena. A já budu šťastný, že než skončí můj mandát a tento parlamentní cyklus a mandát také komise, bude dokončena velmi významná práce, která oproti očekáváním před dvěma lety to bylo něco neslíchaného. A není krátkodobá opatření u Lampeduzy. Slyšel jsem slova paní Harn, skandální. Ano, musím říci, že pan premiér Leta je velmi spokojen se závěry Evropské rady. Existují nějaké krátkodobé závěry a rada ministrů rozhodne krátkodobě velmi operativně posílí Frontex, zajistí realizaci Eurosuru a dalších iniciativ pro dohled. A pokud to bude nutné, budeme o tom ještě hovořit na prosincové radě. Když hovoříme o tajných službách a o polemice, o více než polemice, která vznikla v létě a která pokračuje posledními odhaleními před několika týdny, hlavní dotčená, tedy kancléř, německá kancléřka, má radost ze závěru, ale také přispěla k formulaci těchto závěrů. Takže hlavní dotčená osoba je vlastně původcem spolu s dalšími toho znění, které bylo schváleno. A říci, že to bylo slabé, když je hlavní dočená spokojená i, i tady. Je třeba se tedy držet určitých proporcí. Věřím, že dospěme k dohodě v listopadu u MFF. To je zásadní pro řadu našich záměrů. Mimo jiné, co se týče boje s nezaměstnaností mladých. A Podobně jako místo předseda komise jsem zklamán, protože na úrovni členských států zatím jsme neudělali dostatečný pokrok, abychom zavedli některé projekty, protože pokud bude schválen tedy víceletý finanční rámec, pravděpodobně v listopadu, tak to financování může být spuštěno již od 1. ledna. A to je samozřejmě odpovědnosti eh, litevského předsednictví a také spolu s Evropským parlamentem, aby dokončili tuto významnou práci, která již byla odvedena. A já sdílím opatrný optimismus, pokud jde o schválení tohoto MFF. A poslední poznámka. Před eh, třemi lety a půl se říkalo, že vypadám jako bankovní úředník. A dnes já sám dokážu zastavit volební bouři. To je neužitelný vývoj. Jeden člověk má takovou moc, že zarazí takzvanou volební bouři. Kdyby to nebylo od vás, pane Farač, tak bych z toho měl radost, ale vzhledem tomu, že to přichází od vás, tak mě to vůbec nezajímá. Děkuji vám. Grazie. Grazie, onorevole Van Rompuy. Děkuji, pane Van Rompuy. A nyní reakce nejprve pan Stadler. Un minuto. Na jednu minutu. Pane Van Rompuy, eh, víte, voliče zajímá něco jiného. Já bych se rád soustředil na to, co má skutečně představovat bankovní unie. Jaká pravidla tato unie zavede? I euroskeptik jako já by byl pro e, to, aby Evropa vytvářela pravidla pro banky. Máme mechanismus pro bankovní dohled, což je nádhera, Dohledu není nikdy dost, ale podle jakých kritérií bude fungovat eh, tento dohledový systém? Podle vašeho pocitu nebo podle čeho? Pravidla nám chybí. To je přesně to, co nemáte, co jste nám neřekli a co jste nám ani vy dnes nevysvětlil. Nějaký dohledový mechanismus pro banky, to je hrozně hezké, ale upřímně řečeno, jenom těmito slovy ničeho nedosáhnete. To je první věc. A druhá věc, ta nejasnost odkud mají být ty prostředky, které se použijí na rekapitalizaci eh, nemocných bank. Já nevím, jestli ty banky chcete poslat eh, za výborem pro rozpočtovou kontrolu. To by možná nebylo tak eh, vůbec nesmyslné, jak se to zná. Ale opět, nedostatek pravidel, to je skutečně politování hodné a za to vás voliči potrestají. Děkuji. Děkujeme vám, pane Štádlere. Slovo má pan Faráš. Ne. Na chviličku jste se na mě rozlobil. Byla v tom vášeň, to bylo parádní, protože předtím to byl ten obvyklý starý pan Rompuy, který mluvil o seniorním mechanismu dohledu nad bankami, o řešení krizi. Ale my mluvíme o opravdových lidech, o tom, že nemají práci, o tom, že je šílené, že otevřeme na naší straně dveře Rumunsku a Bulharsku. Možná, že odpověď zní, pane Van Rompuy, abyste nedbal na to, že chci referendum, ale abyste mě alespoň, abyste na mě začal útočit, jako na euroskeptika. Pak z toho budou opravdové evropské volby, ale vás varuji. Vy nemluvíte jako obyčejní lidé, vy neuvažujete jako obyčejní lidé. Vy si prostě sedíte za tou vlajkou, která je za vámi a tuto vlajku a vaši funkci nizozemci a francouzi v roce 2005 zamítli, vy stejně pokračuje dál, nemáte žádnou legitimitu, tak se příští rok květnu pustíte do boje. Vybojujte si to svoje místo. Děkujeme vám, pane Faráži. Paní Cimr má jednu minutu. Děkuji vám, pane předsedo. A děkuji ještě jednou za odpovědi ze strany komise i ze strany rady. Přesto bych se ještě ráda zeptala na jednu věc. Eh, pane Ševčeviči, vy jste eh, eh, řekl, že už nějakých šest států odeslalo své platby na fond pro boj s nezaměstnaností mladých, ale nezřekl jste, pokud tedy chceme takovýto frontloading pro velké projekty jako nezaměstnanost mladých, tak musíme také říci, že frontloading znamená, že to co máme z posledních let z víceletého finančního rámce do roku, 2000, eh, do roku 2013, budeme muset eh, stejně odsunout v letech 2014 a 2015 v jiných kategoriích dále ještě do budoucna. Je to něco za něco. Nemáme jednostranou pozici dávat další peníze. A já se chci zeptat, eh, jaké garance nám dáváte po roce 2015 a 2016, že se tento program nerozmělní? Jaké záruky nám dáváte, Eh, za financování ostatních důležitých iniciativ, jako jsou iniciativy k zaměstnanosti, k mm, eh, zdraví, k boji proti sociálnímu vyloučení. Jak nám zaručíte, že tyto stejně důležité iniciativy nebudou zrušeny nebo rozmělněny? A potom eh, bych ráda ještě jednou odkázala na tu věc z NSA. Víte, já si myslím, že tady je stále jedno velké nedorozumění u té otázky co eh, si dovolovaly tajné služby jako NSA nebo britská tajná služba. Musíme se ptát, kdo tady hájí práva jednotlivce. Je Evropská unie připravena nastoupit a říct si tak, a to už si k nám dovolovat nebudete. Je nějaká připravenost eh, členských států Evropské unii například poskytovat eh, politický azyl lidem, jako je Edward Snowden? Děkuji vám. Arms. Van Orden. Děkuji a nyní pan pan Orden. Děkuji, pane předsedo. Chci navázat na to, co říkal pan Števkovič. Ano, jistě. Měli jsme skvělé setkání pracovní skupiny pro podnikání. Byli tam ministři i komise, ale já říkám, že chceme něco v praxi. To znamená, chceme zastavit přípravu nové legislativy, Chceme, aby určitá legislativa úplně vypadla z AKY, aby toho bylo méně. Chceme omezit počet pracovníků, chceme snížit náklady, chceme, aby se to opravdu někde projevilo. David Cameron a dokonce další evropští vůdci chtějí změnit Evropskou unii, chtějí utvářet jinak, chtějí vrátit určité pravomoci do členských států a chtějí se zaměřit na to, na čem záleží. Chtějí dát znovu do pořádky ekonomiku. Zdá se, že máme trošku jiný názor na to, jestli už krize skončila, anebo jestli je situace stále ještě křehká. Já bych řekl, že spíš ta druhá možnost se spíš blíží pravdě. Evropská unie, když ukáže, že se chce pustit do reformy, to také potom předučí výsledek referenda o členství v Evropské unii a také hlasování v, dalších, eh, v Británii a také v dalších zemích, kde vůdci mají tu odvahu, aby se zeptali svých občanů, co vlastně chtějí. Děkuji. Děkuji, paní Harms má slovo. Eh, děkuji. Víte, já si myslím, že ve Velké Británii se asi musí začít mluvit o tom, že ty velké zátěže, eh, se kterými se musí vyrovnávat Evropská unie, se částečně, ale vlastně do značné míry organizují v londýnském City eh, když se vytváří špatná pravidla pro trh a blokuje se bankovní unie, způsobuje to problémy. Musíte se vyptát, jestli tímto přístupem zajišťujete pracovní místa v Británii. Ale to jen tak mimochodem. Eh, já jsem si v novinách přečetla, že pan Freiman z Rakouska řekl, že ta Merklovská reforma je pro něj něco dosti pochybného a že vůbec není připraven podepisovat smlouvy, které budou takto direktivní a které budou pracovat s tím, že rozvojové prostředky se budou používat na boj s konjunkturou protože by to byly reformy protievropské a v nesouladu s komunitárním přístupem. To si čtete v novinách a je to velký problém. A nakonec Edward Snowden. On v podstatě je podporou eh, mladých lidí v Evropě a oporou celého světa. A to, když si vzpomeneme, jak členské státy ho přehazovali jak horký brambor a nikdo se nemohl rozhodnout, jestli mu dá azyl nebo jestli mu nic nedá, to přece vůbec není přijatelné. Nakonec se ukázalo, že v Evropě tento člověk ochranu nenajde a odešel tam, kam odešel. A to je velký problém. A není to něco, čím byste motivovali mladé lidi, aby podporovali evropskou myšlenku. Děkuji. Děkuji vám, paní Harms, paní Parvanová. Pane předsedo, rozpory mezi členskými státy, nerovnost, to je teď věc, jak, nebo to je teď obraz Evropy a posiluje to populismus a mezi evropskými občany to vytváří zmatky. My očekáváme, že vy budete opravdu silnější a účinnější v tom, co děláte. Protože v příštím roce budeme mít volby, tento parlament, tato sněmovna bude opět eh, se ucházet o znovu zvolení a vy nás blokujete. Vás nikdo volit nebude, vás nikdo posuzovat nebude, budou posuzovat nás. A my si myslíme, že víc Evropy, víc soudržnosti je řešení. Není to méně Evropy. Spojené státy, Čína, Rusko, Indie. Už nemáme žádné partnery, dokonce Obama vláda si teď myslí, že nejsme strategickým partnerem. Hledají někde jinde, hledají dál než Evropské unii, dívají se na Indii, Rusko, Čínu a tak dále. A oni si také myslí a také jasně řekli před dvěma lety, protože my jsme měli schůzku s Obamovou vládou, naše skupina měla s nimi schůzku a jednoznačně nám bylo řečeno, že v této vládě, v Senátu i v Kongresu se domnívají, že tuto ekonomickou krizi nevyvolala krize ve Spojených státech. Je to čistě ekonomická krize evropská, krize Evropské unie a jde o nerozhodnost našich institucí. A vy mimo jiné máte tyto věci na svědomí. My skutečně očekáváme, že budete lépe reagovat na to, co lidé očekávají a lidé chtějí řešení. Děkuji. A nyní pan Guerrero. Děkuji. Pane Van Rompuy, vy jste se jasně obracel na mě ve své odpovědi. Řekl jste, že mé vystoupení nebylo překvapivé. Řekl jste také, že došlo ke změně, ale že socialisté jsou stále stejní. To znamená, že socialisté jsou stále konzistentní. A rada se asi změnila, rada se vyvíjela a my máme za to, že to je takto správně. Vše, co činí rada, není v rozporu s našimi přáními. Někdy jsme proti tomu, ale jindy nám vadí nedostatečná ambice ze stran členů rady. A myslím, že bychom neměli směšovat osobní postoj předsedy Evropské rady s tím, co je předmětem dohody představitelů jednotlivých členských států. Má kritika se týká zejména členských států. Ano, členských států. Pokud jde o přistěhovalectví, tyto členské státy nebyly schopny uvolnit více finančních a materiálních nástrojů, aby podpořili obě evropské agentury, které musí reagovat. To znamená tedy Azylová agentura a Frontex. A existují strategické linie, které jsou naplánované pro 2014. Já jsem proto, to je skvělé. Ale my potřebujeme v Evropské unii migrační strategii. Ano, tři a půl minuty mám, pane předsedo. Ano, tři minuty a půl. Takže potřebujeme strategii pro přistěhovalectví. A tato strategie v oblasti migrace musí být předmětem dohod se zeměmi původu. Je třeba také bojovat s chudobou v těchto zemích. To je celé, pokud jde o digitální agendu. Moje skupina souhlasí s tím, co bylo předmětem schody v radě. I když, jak už jsem řekl, trošku nám schází dostatečná ambice. Členské státy by mohly jít dále, pokud jde o broadband. pokud jde o Interconnecting Europe, tedy veškeré komunikační technologie, tam jsme snížili rozpočet z 9 miliard na 1 miliardu. To je jasné snížení. Pokud jde o 4G sítě, evropská pozice je směšná oproti například Američanům. Tam je dostupnost 80%. A tady 75% lidí nemá přístup k, k sítím 4G. Horizon 2020, to je strašně důležité. My jsme požadovali 100 miliard euro. Komise navrhovala 80, a nakonec jich bude 75. Závěrem, mladí. A tady se vracím k tomu, co řekl místo předseda komise. Sdělil nám, že jenom šest zemí schválilo Evropskou strategii pro zaměstnanost mladých to je strategický prvek pro Evropu, pro posílení toho pocitu eh, příslušnosti k Evropě. Mladí nás potřebují, potřebují výsledky a určité hodnoty. A když hovoříme o hodnotách, důkazem je Erasmus. Erasmus je klíčovou hodnotou Evropské unie. A i Erasmus je ohrožen, protože některé instituce a některé členské státy zařadili zpátečku u programu Erasmus a redukují stipenda. Není to dobré. Děkuji a paní Wortman Kohl. Poslední příspěvek. Mnohokrát děkuji, pane místopředsedo. Stejně jako poslední řečník, já chci dodat pár slov k této debatě. Slyšeli jsme velkou kritiku u celé řady věcí, kterými se zabývala rada a o kterých také mluvil pan předseda Van Rompuy. Já ovšem chci připomenout kolegům, že krizi nemůžeme jen tak zrušit. Abychom řešili krizi, musíme přijmout obtížná rozhodnutí o strukturálních reformách. Potřebujeme rozhodné kroky. Podívejme se, čeho jsme dosáhli za poslední rok. Posílili jsme institucionální rámec. Pokud je o ekonomickou a měnovou unii, potřebujeme rozhodné kroky i pro bankovní unii. Vytvořili jsme silný základ, který vychází z komunitární metody. To samozřejmě respektujeme. Já chci komisi a radu vyzvat k tomu, aby investovali do důvěryhodnosti tohoto systému, který jsme společně vytvořili. A jde mi o to, že na jednom z příštích zasedání rady budeme mít nové mezivládní nástroje, které by mohly podkopat důvěryhodnost tohoto komunitárního systému, který jsme společně vytvořili. Byla bych tedy ráda, kdybyste se i vy zavázal k tomu, že podpoříte ten systém, který jsme vytvořili. Já vítám, že Rada teď na svých zasedáních, jak se postupně zbavujeme krize, investuje do dlouhodobých záležitostí, jako je digitální vnitřní trh, jako jsou otázky energetiky, což by mohlo vést k další krizi. Musíme na tom dál pracovat. Musíme bojovat proti protekcionismu. Musíme pracovat na programu REFIT. Ale nejenom to. Jsou tady i další důležité věci, jako nelegální přistěhovalectví a politika pro mládež. Pane předsedo Van Rompuy, já nedokážu předvídat budoucnost. Ale dodala bych tomu pár osobních poznámek. Za dva roky vy jako první předseda Evropské unie zcela jistě budete považován za toho, kdo udělal nemožné. Když se ohledneme zpět na to, co jsme dosáhli v těchto letech, jsou to věci, které vypadaly jako neproveditelné, nemožné před pár lety. Uvidíme, že se nám to podařilo a teď musíme investovat do důvěryhodnosti tohoto systému, aby nám začal fungovat a doufám, že v tomto ohledu můžeme spolehat na vaši podporu. Děkuji. Dobře, já vám všem děkuji. Děkuji panu předsedovi Van Rompujovi, děkuji panu místopředsedovi Ševkovičovi a doufám, eh, že vám mohu popřát příjemný zbytek dne. Děkuji.